Otvírám pošedzeně, koleżanki. Vážení kolegové, kolegyně, zahajuji tímto naší schůzi. Pane předsedo, jste vynikajícím předsedou eh, tohoto parlamentu, ale chci tady protestovat proti těm, kteří eh, plánují naši práce. Již od minulého týdne víme, že dnes bude méně bodů na pořadu jednání. Proč pak eh, nejsme dostatečně pružní a proč nám nepřidělí delší řečnické doby? Já bych své kolegy raději poslouchal déle, pět, deset minut, aby mohli mohli podstatně přispět do debaty. E, já vás skutečně prosím e, ve vší vážnosti, je tady řada kolegů, kteří by dnes e, rádi promluvili déle. Prosím, abychom při plánování práce postupovali pružněji a věcněji. Děkuji, eh, říká předseda. Já beru v potaz eh, tuto připomínku, beru ji vážně a pan místopředseda Rouček je rovněž přítomen, který eh, bude řídit naší následující rozpravu a zajisté vám poskytne delší řečnickou dobu podle potřeby. Možná ne pět minut, ale možná o 50 více, takže budeme moci eh, promluvit o 50 eh, déle. Měli někdo původně k dispozici minutu a půl, tak eh, bude mít nyní tři minuty. V některých případech jsou tři minuty až moc, protože v prvních dvou minutech, minutách jsme tak přesní, že pak už tu třetí minutu nemáme co říci. Ano, prosím.